že zahájí e, meziinstitucionální jednání na základě článku 69c odstavec 1 jednacího řádu. Zprávy, které představují mandáty pro tato jednání, jsou k dispozici na internetových stránkách plenárního zasedání a názvy těchto zpráv budou zveřejněny v zápisu ze zasedání.